Děkuji vám, kolegové. Prosím vás, abyste se odebrali na svá místa. Jak víte, výbor Ekon požádal o další informace nominanta na post komisaře pana Hila tak abychom mohli uzavřít zcela jeho hodnocení. Pan nominant odpověděl na doplňující písemné otázky a dnešní schůze se bude věnovat výměně názorů, bude to doplňující slyšení k těm bodům, u nichž bylo žádáno vysvětlení v písemné formě. Máme pouze hodinu a půl na tuto schůzi dnešním dne, dnešního dne, takže poprosím všechny kolegy, aby se drželi principu tří minut a také požádám, připomenu kolegům, že účelem této schůze je výměna názorů k bodům, k které byly zmíněny písemnou formou, tedy vyjasnění. Nejedná se tedy prosím o žádné nové další body. Nejprve dám slovo panu nominantovi Hillovi, aby v deseti minutách přednesl úvodní slovo, pak je 24 tříminutových otázek, minuta otázka, dvě minuty odpověď a potom pan nominant bude mít tři minuty na závěrečné prohlášení. Tato schůze je webstreamována a teď předám slovo panu Hillovi. Poprosím ho o úvodní